více jak dva roky vedl EUMM misi v Gruzii. Pan vyslanec, velvyslanec Háber byl i v minulém roce už mezi námi a hovořil právě o této misi. Od té doby je na špici CPCC, což je velmi důležitá instituce, protože eh, vlastně je, je k dispozici všem civilním misím eh, v EU, tak eh, to je, eh, to je velká většina misí, které spadají pod DSPP. CPCC je instituce, která je pro náš podvýbor velice důležitá, pane vyslanče, protože provádíme pravidelně slyšení a také návštěvy u nejrůznějších misí, které jsou umístěny různě. A chtěl bych ještě připomenout, která o které mise se jedná. A kromě toho e, také rozpracováváme zprávy. Posledně to byla zpráva kolegy Gotíra, který právě vstupuje do sálu. A zajímáme se tedy opravdu velice o CPCC. E, je velmi důležité, že má i nezbytné prostředky pro to, aby mohla fungovat. Víme, že v současné době mm, e, dochází k naprosté restrukturaci mm, e, s MSEAD a proto je důležité, aby CPCC také byla vybavena dostatečným personálem, aby mohla fungovat. Víme, že určitá napětí v oblasti personálu mm, vždycky bývají důležitým tématem pro civilní a vojenské jednotky. Víte, že parlament um, je velmi stižádostivý, někdy možná až příliš stižádostivý, když jde o to, vypracovat eh, globální plán nebo plánovací buňku pro vojenské a civilní mise. To už byl i ten starý požadavek, požadavek, který považujeme za naprosto rozumný vzhledem k počtu misí. Eh, my jsme si vědomi politických potíží, které existují v radě, ale mm, považujeme i nadále za důležité, že EAD je takovou um, buňkou a mm, také mm, si myslíme, že je to nezbytné právě kvůli možným postupům, které eh, jsou eh, nezbytné v celém libyském procesu. Jak to vypadá teď? Chtěl bych připomenout, že existuje řada důležitých misí. Nejdůležitější mise je EULEX eh, v Kosovu, ale pak je tady Afghánistán, EUMM Gruzie, to znáte vy sám osobně, EUPM Bosna, pak EUPOL, Ehm, v obsazených palestinských oblastech, pak Euban Rafa, dále Eujus eh, Lex Irak, to je mise, která bývá občas od mě přehlížena, pak tady máme Eupol Kongo, eh, v příštím týdnu se bude organizovat k tomuto slyšení. A eh, u těchto misí existuje ještě, existuje tady celá řada misí, které brzy doběhnou. A proto by bylo docela zajímavé eh, dozvědět se, jak to teď vypadá, jestli tyto mise budou pokračovat nebo jestli dojde k restrukturaci. Ale také bych chtěl upřesnit to, že u tohoto slyšení nepůjde o to, že se bude mluvit o každé jednotlivé misi, ale jak jsem řekl, CPCC je eh, pro nás celkově eh, zajímavá. Třeba jak je má místo v celém, celé struktuře Určitě to bylo ovlivněno i změnami, ke kterým došlo v rámci DAD. A jistě, že eh, kolegové mohou položit konkrétní otázky k jednotlivým misím, ale celkově jde o to, abychom si udělali globální představu o fungování CPCC. Pane Veslenče, já vás zdravím srdečně. Tis. Pane předsedo, vážení kolegové poslanci, CPCC je součástí struktur krizového řízení v externích službách Evropské unie, ve vnější službě Evropské unie. V organigramu této, těchto služeb, jsem si jist, že jste měli možnost se na to podívat, jsme v pravém horním rožku a všichni sedíme na Koppenberg, Koppenberg Avenue, to je blízko budovy nové ISP. Jaké jsou struktury? A já jsem pochopil, že e, pana předsedu tak, že e, nebudeme příliš se věnovat jednotlivým konkrétně misím, spíše budeme hovořit o takových hlavních strukturách tady e, v Bruselu. A protože jsem pochopil, že jsem první šéf takové struktury, který s vámi přichází pohovořit, tak se zmíním také o celém kontextu, jak se sami vidíme, jaká je naše pozice ve vztahu k ostatním strukturám. A toto kromě CPCC, tedy jsou civilní plánování a schopnost plánovat v rámci EMES, tedy vojenská, vojenský štáb Evropské unie a pak krizové řízení a politické ředitelství tohoto krizového managementu. My máme Instituce, pro které hlavně pracujeme, jsou SIFCOM, pak je to Evropský vojenský výbor, ale to je hlavně Evropský vojenský personál nebo štáb a pak DPSE. A pak jsou tady ještě instituce jako SECEN a Torechon, Evropská agentura pro obranu a ta sedí v Madridu tedy Evropská eh, agentura pro obranu Bruselu a pak eh, IOSS, eh, tedy instituce pro strategické studie v Paříži. Takže co konkrétně děláme my jako CPCC? Z historického hlediska Eh, původně jsme vznikli v GDI 9 e v Radě, ale v roce 2007 už eh, celá řada civilních misí byla prováděna Evropskou unii a tak se rozhodlo, že potřebujeme konkrétnější a profesionálnější strukturu, abychom mohli eh, tyto mise vést a tak byla založena CPCC. A teď máme osm misí. Historicky jsme provedli 15 misí, 15 civilních misí z 23 celkem. Zbylých 8 byly vojenské mise a nebyla to žádná smíšená vojensko-civilní mise mezi nimi, ehm, přestože by to mohl být důležitý vývoj do budoucna. A mm, předseda, pan předseda už řekl, že mm, evropská politika bezpečnosti a obrany se rozvinula mm, jako historická zkušenost po balkánské válce. A tyto války vlastně byly ukončeny s velmi důležitou rolí Spojených států a NATO a právě to bylo ukončeno vojenskými misemi tak si myslím, že instituce jsou stále ještě e, těžkopádné, co se týče vojenské stránky věci, zatímco většina misí ta ovšem obsahuje jenom polovinu personálu, tak ty jsou realizovány námi ze strany CPCC a našimi... V zásadě e, chci říct, co děláme, naše každodenní činnost realizujeme tyto mise, dostáváme jejich zprávy, zpracováváme je, pak je předáváme PSE a ostatním institucím, které se zajímají o každodenní způsob naší práce a dáváme instrukce misím, zabýváme se různými e, událostmi, incidenty, přemýšlíme o tom, co by se mělo pozměnit, mluvíme se zástupci hostitelských zemí, Navštěvujeme mise, tak abychom si udělali představu o tom, co se děje e, přímo na zemi. A to je způsob, jakým řídíme mise. Potom e, podporujeme mise. Podpora misí e, znamená lidské zdroje, financování a získávání různých majetků, kapitálu. A nejdůležitější z tohoto jsou lidské zdroje máme asi 4 tisíce lidí eh, mezi těmito, eh, v těchto osmi misích a eh, to, když to skromně srovnáme s ostatními velkými institucemi, které vysílají mise do terénu, jako například OSN, nemám tady poslední čísla, ale musí to být něco kolem 30 tisíc, takže vidíte, že jsme pořád ještě relativně malí a tady ani nemluvím o NATO, Eh, pak už jenom OSI dělá v takovéto civilní mise, menší, takže to je oblast, které působíme. A to jsou také instituce, s kterými eh, jak si konkurujeme, co se týče personálu, alespoň eh, našich členských států, protože ve všech těchto institucích našich členských, našich členských států EU ty poskytují dost důležitou část personálu mm, OSE nebo NATO nebo OSN. Uh, je velmi důležité, abychom měli dostatek lidí. Samozřejmě finanční situace členských států v jisté tam, této, nebo v dané chvíli je rozhodující pro to, kolik nám mohou poslat lidí. Jsou veliké obtíže, protože krize se nevyvíjí současně s obchodním cyklem a samozřejmě to ovlivňuje veřejné finance ve členských státech. Takže dalším významným aspektem v lidských zdrojích je také kvalifikace, protože potřebujeme kvalifikované lidi. Většina z těchto lidí jsou policisté a je rozdíl mezi policisty a vojáky, protože vojáci na rozdíl od toho, co nám často říkají ministerstva eh, obrany, je to, že ti jsou vždy eh, k dispozici, kdežto policisté musí být vzati z práce a ti jsou, spadají pod ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra si tak neuvědomuje vnější svět jako ministerstvo Eh, eh, obrany a proto ministerstvo vnitra spíš váhá, než nám své lidi dá k dispozici, takže máme i potíž, abychom jich měli dost. Takže to jsou tedy rozhodující problémy pro tyto eh, mise. Rozhodujícím aspektem tedy je dostatek lidí a kvalifikovaných lidí. K tomu se přidává ještě finanční aspekt, ale zde je taky problém, protože eh, naše rozpočtové období neodpovídá rozpočtovému období SVČ. Máme 300 milionů eh, euro za rok na těch 8 misí. Takže denně platíme eh, navíc Eh, základní eh, plat eh, v členských státech těm, kteří tam jsou. Jednak tam máme stážisty a jednak ještě máme zaměstnance a děláme to tedy jako ostatní organizace a je to v podstatě otevřený trh. Další důležitou součástí financování je vybavení. Zde nejvýznamnější části jsou obrněná vozidla. A my zde v Evropě je eh, poskytujeme na místním trhu a jejich dodávky jsou velkým problémem, protože dodávky spadají pod finanční Eh, regulace Evropské unie a tato finanční pravidla byla původně pojata pro takové akce nebo pro takové úkoly, jako je společná eh, zemědělská politika a nebo rozvoj. A eh, šlo o daleko dlouhodobější plánování a tedy eh, dochází zde k větším eh, prodlevám, než eh, jaké my máme v těchto situacích. Takže to je další problém, který máme při podpoře misí. A dále, kromě toho každodenního provádění misí a podpory misí se zabýváme taky plánováním a metodologií. Máme zástupce kteří se tomu dělají, víme, co potřebujeme dělat, pokud jde o výcvik před misemi. Myslíme, že víme, jak potřebujeme rozmístit lidi na mise, dále hodnotíme mise, používáme benchmarking a to je, je obtížné, protože úspěch mise nezávisí jenom na jejím vedení, na managementu. Velmi záleží také na vnějších aspektech, na tom, s čím se setkáme. Podaří se nám dosáhnout dohody, podaří se nám spolupracovat a, pro, a, a e, opravdu naplnit mandát mise. Takže úspěch je velmi e, široce determinován vnějšími faktory a proto se obtížně měří. A pokud jde o mé závěry, eh, co na misi eh, by se mohlo udělat lépe nebo co se nepovedlo, tak eh, to je nejdůležitější, čemu se věnuje pozornost při hodnocení misí. Dále poskytujeme poradenství Sivkomu, Relexu a hlavně eh, PSI, eh, to je náš hlavní zákazník. A jaké jsou rozdíly v té celé kortenberské rodině při managementu misí? Eh, teď mám na mysli konkrétně vojenský personál a CFDP. Máme eh, řadu otázek, které eh, provádí ten vojenský personál. V podstatě ale oni neprovádějí mise. O tom se hodně diskutovalo v rámci Berlínu Plus, o eh, operačních sídlech a nedošlo k dohodě mezi členskými státy, pokud jde o personál a pokud jde o e, sídlo. E, to může být e, kdekoliv, postupím a další, ale Brusel to ještě, Brusel v tomto smyslu rozhodovat nemůže. Takže Brusel je poradcem pro vojenský výbor a vojenský výbor je poradcem CFPE pro tyto vojenské záležitosti. Takže my eh, jsme zároveň poradcem a zároveň provádíme tyto vojenské operace. Pak je eh, politické eh, ředitelství provádění misí a zde dochází k překrývání po, překrývání určitých odpovědností, protože CMPD E, provádí a také organizuje. CMPD se zabývá misemi především než jsou rozmístěny. Takže když je krize, tak se zabývá tomu, kde a e, když dojde ke konsensu, že Evropská unie tam bude mít misi, tak CMPD eh, se tím začne zabývat a napíše takzvaný, nebo vytvoří takzvaný eh, crisis management koncept, eh, koncepci managementu mise. A tím se zabýváme do určité míry také my. Takže my CMPD Eh, formou poradenství říkáme, co můžeme udělat a rada potom o misi rozhodne a dalším krokem je to, že vytvoříme koncepci operace a eh, stanovíme eh, stav, budoucího šéfa mise, který vytvoří operační plán. V tomto smyslu se, to, to je stejné jako v NATO, v civilních podmín, jenže v civilních podmínkách. Takže v roce 2003 byla civilní mise eh, v Bosně. Eh, při blízké budoucnosti tato mise pravděpodobně skončí nebo tedy bude podstatně snížen počet lidí na ní a v roce 2003 nebyly jiné plánovací postupy, které, takže jsme e, převzali postupy NATO a převedli jsme je na naše konkrétní podmínky. A dále jakmile tedy je eh, management krize stanoven a eh, rada rozhodne, tak se ta mise eh, realizuje. Rozhodne se o strategii a e, CMPD znovu vstoupí do hry a vytvoří strategické řízení mise. A e, potom tedy to také do určité míry dělá, sem také vstupuje CPCC e, a je možné změnit mandát. No, je tedy interakce poměrně velká mezi CPCC a CMPD a překrývá se naše činnost. To překrývání je produktivní, především pokud jde o e, vojenský personál. Naše mise totiž jsou úplně oddělené a oni poskytují jenom poradenství. Evropská unie má velký potenciál, pokud jde o nástroje, které má k dispozici protože může realizovat vojenské mise, dále civilní mise a s nástroji komise také eh, můžeme eh, dělat management těch eh, civilních prostředků. Takže civilní mise spolupracuje s evropskou delegací nebo s evropskými delegacemi nebo prostřednictvím delegací se komisí a e, používá také civilní prostředky. A v principu e, můžeme e, provádět také civilně vojenské mise. Takže si tedy myslím, že tento na soubor nástrojů musíme unifikovat. Máme od Francie, Německa a Polska takzvaný výmarský návrh, který spočívá v tom, že bude v Kontenbergu eh, společné vedení a bude možnost, že vojenské vedení bude, velení bude stále oddělené a při kombinovaných misích eh, budou dvě části mise, které budou mít oddělené velení, ale budeme daleko eh, úžeji spolupracovat tak, aby ty eh, civilně vojenské mise byly vedeny námi a dále lokálním vedením na místě E, z Francie, Německa a podobně. Tak a když jde k tomu, zda něco se má, inter, zase má implementovat nebo ne, v tomto smyslu budeme blíže spolupracovat se vojenským personálem, tak abychom jim mohli e, navrhnout nebo potom provádět e, smíšené mise, protože to EU může dělat daleko lépe než Eh, například ehm, spojené OSN. Protože v části civilních misí tam, kde to provádí další organizace, tak se velmi musí spolehat na financování eh, z třetích subjektů, konkrétně z Evropské unie, která financuje často. Takže to z mé strany je dosud všechno. Děkuji vám za pozornost a čekám na vaše otázky. Děkuji vám. Pane velvyslanče, vidím, že řada kolegů eh, se chce vyjádřit. Já mám sám dvě otázky. První se týká velmi důležitého bodu. Vy jako vedoucí mise jste se s tím určitě setkal osobně přímo v terénu eh, velmi dobře zná, víme, jaké jsou obtíže týkající se eh, výzev v tendrech. A e, příprava mise je velmi e, dlouhodobá v té úvodní fázi a vyžaduje to velké úsilí i hodně peněz. Proto aby se vyřešily otázky dostatečného vybavení a materiálu. E, je, nějaké, je nějaký sklad nebo něco podobného někde, co by se mělo použít? že je vynikající, že máme eh, takové, takový velký sál, ale někdy tady trochu selhává technika, ale teď se zdá, že to v celku funguje. Takže tedy technické vybavení, pokud jde o rozmístění misí a e, eh, přípravat a e, a e, sklad materiálu. Takže to je první otázka. A další otázka je zaměřená na lidské zdroje. Vy jste se zmínil o tom, že když se má e, poskytnout e, personál, tak tam rozhodují další rezorty, třeba spravedlnost a tak dále a rozhodují o tom, kdo se, eh, koho dají na mise, které my v rámci Evropské unie organizujeme. Takže eh, mám otázku, jak velký prostor manévrovací má CPCC, pokud jde o zástupce COPS, a nebo je to eh, spíš takové Eh, břemeno. A zda Evropská unie může přímo eh, ovlivňovat eh, ministerstva a vyžadovat od nich tyto služby. Zda vy se můžete přímo obrátit na vlády jednotlivých zemích a zda si uvědomují, co, nebo co můžete udělat vy a co mohou udělat zástupci COPS. Michael Gal. Děkuji. Děkuji, pane předsedo a pane Hábere. Vítám vás v našem podvýboru. Je to zvláštní. Překlad nám funguje. Mám tu jeden aspekt, na který se chci zeptat. Hovořil o něm kolega, je to otázka zadávání státních zakázek. Pokud nechce někdo mít zbrojní sklad, Možná, že bychom místo individuálních výběrových řízení na takové mise mohli udělat rámcové smlouvy, že by se udělalo výběrové řízení v určitém rámci, kde by Evropská unie potom vypsala různé mise v jednom rámci. Tím, že bychom eh, se vyhli tomu, že by bylo byly sporné věci a také by se mohl proces dodávek urychlit. Možná, že takto by to bylo schůdné, buď eh, zbrojení výbava nebo jiné věci. Zmínil jste se, jak obtížné je v oblasti policejní získat kvalifikované zaměstnance a spolupracovníky na mise, zejména z členských států. Tam je ještě další problematika, podle mě. Jde také o to, že i v rámci NATO je snaha rozvinout civilní zásahy, protože je to takový ten úplný nebo komplexní přístup, který EU má, který je výhodný a na tu se to líbí také stále více. Takže to je možná problematika, kterou by stálo za to zdůraznit. Řekl jste, že hovořil jste o operačním sídle, i o výmarském trojuhelníku. Také polské předsednictví se vyjádřilo, že půjde dál touto cestou. Možná, že se také eh, poučíme z toho, co doposud bylo a vezmeme si z toho lekci. Co jsem nepochybil, říkal jste ano, řekli jste, že v Kortenberku by byly bylo to operační vedení, ale upozornil jste ještě na národní štáby. Podle mého názoru by bylo docela důležité, abychom v Bruselu plánovali komplexně. Vím, že Britové to nechtějí, že se uvažuje o tom, že se to přejmenuje tak, aby Britové neměli ten podmíněný reflex. Chci se zeptat, jak to vypadá v oblasti plánování. Paní Eštonová chce 20. července předložit zprávu k GSVP. Myslím, že to bude velmi zajímavé, že se uvidí, jak pokročilo CPCC. Děkuji, pan Gualtieri. Sociální Děkuji. Děkuji za to, že jste přišel. Chci vás také srdečně přivítat v Evropském parlamentu. Máme stále vztahy, je to otázka strategických vztahů s CPCC. A pan předseda John už upozornil a připomenul, že náš podvýbor také v tomto roce eh, připravil výroční zprávu ke společné bezpečnostní eh, a obrané politice SBOP. A teď jsem se chtěl podívat ještě na návrhy a prodiskutovat je s vámi. Parlament se zabýval otázkou, zda lidské zdroje CPCC jsou dostačující vzhledem k velkým úkolům. Takže se ptám, jak to vypadá s lidskými zdroji, zda jich je dostatek. A také pokud je o operační plánování, nebo plánování operací. Já si myslím, že je docela náročné, že je tam nepoměr obrovské úkoly, ale pouze nedostatečné personální vybavení. Další aspekt. Tam jde o provádění operací. To není ve zprávě, takže když se podíváme na organizační schéma CPCC, tam je to rozdělené podle jednotlivých misí, ale zdá se, že tam není přímý vztah mezi velikostí mise a počtem osob na tuto misi. Takže vy jste relativně nedávno nastoupil do své funkce, takže se ptám, jak to vidíte, zda je nutné mít tam potřebnou flexibilitu. A další bod, otázka vztahů příslušným službám komise, zodpovědným za rozpočet. Možná, že jste to ve zprávě parlamentu už četl. Předložili jsme návrh. A bylo to také na základě prací CPCC za v dobách vašeho předchůdce. Šlo o to, že tato služba se měla zredukovat a případně vytvořit interinstitucionální úřad, kde by byly centrálně umístěné některé funkce, například proto, aby se usnadnilo zásobování, nákup určitých předmětů, vybavení Tam to není jednoduché dělat to individuálně, takže snaha o centrální zásobování. Pak mám ještě třetí aspekt, vy jste ho také zdůraznil, je to ta otázka asymetrie mezi CPCC a vojenským štábem, otázka eh, operačních eh, hlavních štábů. Pro nás to není žádná novinka, to už bylo v předcházejících zprávách, pro parlament je to věc zásadní. Měli jsme dojem, že můžeme vidět určitou novou otevřenost v dokumentech rady. Je to takové postupné zřízení nebo vytvoření struktur, k tomu bychom také rádi slyšeli váš názor. A právě teď zkoušíme některé věci, pokud jde o krizi ve středomoří, v Libii. Je to krizové řízení a jeho předsednictvo. Je to takové koordinační grémium, pro společnou bezpečnostní politiku. Jak se na to díváte? Měla by to být struktura, která by koordinovala rozsah SBOP s geografickým zaměřením vnější služby a dalších zúčastněných. Funguje to, je to užitečné. Je to k něčemu, měli bychom to zintenzivnit. A ještě jeden bod mám. Parlament o tom diskutuje a v červenci o tom bude hlasovat výbor pro rozpočet. Je to rozpočtový řád a obsahuje změny, které se týkají právě eh, občanských misí. Takže se ptám. Návrhy parlamentu jak je hodnotíte? Je to zpravodajka paní Kresle? Myslíte si, že to jsou dostatečné návrhy? A nebo si myslíte, že některé z nich povedou k tomu, že ta situace zatuhne? Je to věc, kterou diskutujeme vždy, když se sejdeme s ostatními výbory. Je to důležitý dokument, který upravuje zdroje Evropské unie. Už jste dostala celou řadu otázek, ale pořád ještě mm, mám příležitost položit eh, vám dvě otázky. Jedna se vztahuje k hlavnímu úkolu této schopnosti reagovat a ještě jeden detail celému procesu implementace. Ehm, to je takzvaný čtyřgenerační proces, pokud to bude možné. Druhá otázka se vztahuje k mm, lidským zdrojům. Členské státy připravili personál, který se angažuje v eh, civilních operacích, eh, dochází ke konkrétnímu školení, to bylo provedeno eh, členskými státy anebo právě tím úsekem capability a vy plánujete také konkrétní školení pro mise, protože kvalita personálu je skutečně důležitá pro úspěch misí. A další otázka se týká kritérií nabírání personálu, tady takzvaný genderový přístup také v této oblasti. A poslední otázka se týká Gruzie. Dobře, že znáte dobře Gruzii, znáte tu mnější misi. Jak hodnotíte úspěch této mise? Bien. Euh, avant de vous donner de nouveau... Ano, a než vám předám slovo, tak bych přeci jen přivítal ještě indoneskou delegaci mezi námi. Eh, qui rassemble des militaires. Jsou to hosté, kteří přicházejí z institutu, který se zabývá vojenskými, civilními otázkami a to na nejvyšší úrovni. Ehm, navštěvuji Brusel a dnes jsou zde. Srdečně vás vítáme. V našem podvýbaru Máme mezi námi eh, vyslance Hábera, který nás informuje a mm, eh, teď to řeknu anglicky. Eh, ten název je Condicatability European Union, eh, tedy eh, je to CPC, útvar schopnosti civilního plánování a provádění. Jde o krizové řízení po celém světě jsme angažování tolik kontextu. A teď bychom měli odpovědět na otázky, které byly položeny panu Haverovi a pak bychom možná mohli eh, krátce nechat eh, promluvit indonéské hosty. Děkuji. Tak eh, vezmu otázky v pořadí. Sklad. Sklad je samozřejmě prostředek, jak urychlit umístění, rozmístění jednotek a přestože většina našich misí se rozmístěvala pomalu, poměrně pomalu, třeba v Kosovu jsme měli na to rok na přípravu, tak musíme být připraveni na, na nejvíc rychlé rozmístění, tak jako nastalo, to nastalo v případě Gruzie, kde mise byla rozmístěna dva týdny po rozhodnutí rady. A Fungovalo to dobře zvnějšku, ale um, interně Eh, tam byla celá řada různých třenic, napětí, řada eh, otázek, mm, eh, ještě nebyla vyřešena, když jsem opouštěl misi asi před dvěma měsíci, zvláště co se týče sektoru bezpečnostního. A já myslím, že to je klíčové. Takže sklad na jedné straně by usnadnil celou věc, mm, ale na druhé straně mm, by to způsobilo náklady, by to zvýšilo náklady a Takže jsou tady výhody i nevýhody takového skladu. Alternativa, jak jste již naznačili, pane Gáler naznačil, by byla rámcová smlouva pro základní položky takového, mm, jako třeba počítač, mm, komunikační zařízení, mm, obrněná vozidla. A to je způsob, který vybrala, která zvolila komise už od umístění jednotek v Gruzii. Jedna, jeden rámcová smlouva platí zjistila, když jsme to rozmistovali a tady šlo o brněná vozidla a rychle se to nějak rozplynulo nebo selhalo. A firma, která byla partnerem v tomto, jako v této smlouvě, nebyla schopna dodat obrněná vozidla a e, my jsme tak improvizovali. Myslím, že to bylo sedm různých eh, typů a třináct různých barev eh, těchto vozidel. Eh, nebyla tedy žádná společná identita a pak ještě, a to je důležitá věc, žádná bezpečnost v této misi, protože mírové, nebo vozy mírových misí jsou bílé. Ať už jsou to OSN vozy nebo OSE, to jsou prostě bílé vozy a musíte mít alespoň mm, tuto, toto označení. Od té doby u řada rámcových dalších dohod byla uzavřena, ale na neštěstí eh, až poté, co jsme eh, získali tyto věci podle regulérního postupu. Takže nic z toho až na eh, tu, ta obrněná vozidla ještě, nebyla, ještě to nebylo otestováno. A tak jsem, když se podíváme na polit, na politické eh, cenu eh, takovéhoto mandátu s misí tam, kde je nezbytné rychle umostit eh, jednotky a když nejsme schopni dostat těmto úkolům, tak ty náklady, bo ta cena je příliš vysoká a tak proto dáváme přednost hm, skladu, alespoň na čas. Personál zvláště hm, vlast spravedlnosti a policie, tady Eh, máme příspěvky jednotlivých eh, členských států z policejní oblasti, kteří to pak předávají národní ministerstvu, ministerstva pak rozhodnou. Samozřejmě ministerstvo to musí eh, poslat celou tou hierarchii až do jednotlivému policejnímu úředníkovi nebo lidem v oblasti spravedlnosti, kteří se vlastně toho pak budou této mise účastnit. A pak tito manažeři na střední úrovni, tady možná, tady existuje docela velké hm, napětí Eh, země, kterou znám nejlépe, je Německo a já znám eh, podmínky. Je to nesmírně složité eh, je tady federální policie, pak je tady spolková policie, státní policie, pak tady je takové klíčová, tady jsou, jsou když federální policie ne, nepracuje v souladu s ostatními, tak je to velice obtížná situace. Znám, jsem v tomto úřadu teprve dva měsíce, takže samozřejmě se poohlédnu a pokusím se si udělat větší představu o našich potřebách, jak to vypadá se spolupráci s národními úřady, ale i nadále to zůstane velmi obtížnou otázkou. Není tady nedostatek vůle, e, e, co se týče členů budoucích nebo současných misí. Vlastně ve většině misí se setkáte s lidmi, kteří už jsou na páté nebo šesté misi. Ale, jak jsem řekl, ti manažeři na střední úrovni, ministerstva, a ti, kteří jsou zodpovědní za financování, to jsou všecko důležité. Mnohdy to bývá taková brzda. A plus ještě jsou to e, konkurenti OSN, e, NATO, e, OECD. A říkám si, jestli, ale to byste měli rozhodnout vy, jestli bychom neměli v tomto případě protože EU je nám nejbližší, myslím, něco jako první přístup EU v těchto otázkách, tak aby naše mise mohly být eh, co nejúspěšnější, co se týče eh, vybavenosti personálem. Civilní prvky NATO Jistě, že NATO eh, má možnost eh, si rozhodnout o rozsáhlé strategii. Eh, já si myslím, že je zřejmé, a bylo to už zřejmé po dlouhou dobu, že vojenské mise musí mít svou civilní komponentu. SIFMEL to je uznávaná metodologie během takovýchto misí. Otázkou je, Opět ehm, tady EU eh, e vlastně reprezentuje celou řadu členských států. Otázka je, do jaké míry nebo jak daleko to necháme zajít. A jak jsem již řekl, myslím si, že Evropská unie má eh, jednu dobrou srovnatelnou výhodu. Má řadu nevýhod pochopitelně, ehm, tady třeba celý ten rozsah plánování nebo zdroje, zdroje na to jsou obrovské ve srovnání s námi. My tady nemůžeme vlastně konkurovat, ale na druhé straně se všemi nástroji, které má komise a veškerými nástroji eh, civilními. Tady eh, potenciálně máme daleko větší škálu nástrojů, jak se vyrovnat s konflikty. A to od vojenských až po eh, civilní mm, konflikty. Takže si myslím, že bychom to měli posílit, mm, tuto výhodu komparativní nebo konkurenční výhody a záleží na členských státech, jak rozloží své zdroje mezi NATO a mm, EU. Kortenberg um, ústředí a pak uh, ústředí nebo centrály národní. Pane Gálere, vy jste jmenoval uh, důvody, proč um, máme tuto asymetrii. Je to už stará diskuse, uh, datuje se už do 90. let. Um, and uh, a zvláště eh, Velká Británie nechce nějaké duplikace struktur NATO. Pak je tady ještě argument eh, účinnosti, efektivnosti nákladů a já si myslím, že bychom na toto mohli najít eh, řešení, ale zase to záleží na členských státech, nezáleží to na mě. Já mohu pouze zdůraznit, že by to byla obrovská výhoda, kdybychom měli integrované operační ústředí nebo centrálu, protože koordinace je obtížná a čím vzdáleněji jsme od sebe, čím je větší vzdálenost, tak tím obtížnější situace je a tím méně eh, hladčej spolupracují tyto dva nebo tři komponenty. Máme tady SIF-SIF eh, komponenty, tím méně eh, hladce to všechno funguje. Tak vy jste se ptal na, mm, pan Gautier se ptal řadu otázek, jak adekvátní jsou naše lidské eh, zdroje. Myslím si, že máme řadu dobrých lidí, když přijdou do terénu, tak ehm, ehm, uplatní celou řadu iniciativ a jsou schopni se vyrovnat s řadou různých nevypočitatelných situací, ale když se podíváme na celek našich lidských zdrojů, tak jsou tady dost ehm, velké rozdíly, jsou tu rozdíly v jejich přípravě eh, v jednotlivých členských státech, jak víte, tak kvantita. Ano, kvantita, myslím si, že dilema eh, se nedá obsáhnout. Na jedné straně eh, tady máte krize, na druhé straně máte eh, dobrá období a to se všechno, to nejde stejným krokem, stejným tempem, takže my tady konkurujeme, co se týče lidských zdrojů, operujeme za podmínek nedostatečných finančních prostředků v rámci některých členských státech a je to problém, který nemůžeme vyřešit, dokud se budeme spoléhat na kontinent. Pokud bychom třeba mohli získávat tyto lidi na volném trhu jako smluvní personál, tak si myslím, že bychom tento problém neměli, ale měli byste, nebo měli bychom problém s finančními prostředky, a které by se museli dát k tomu dispozici ale Myslím si, že kontinent vždycky, tady se bude vždycky to záviset na finančních prostředcích členských států a e, to cítíme velice akutně a každý den. Dále Ehm, souvislost mezi naším personálem a CPCC a misemi. V CPCC eh, je tady taková síla 60 eh, ehm, osob autorizovaných a 70 je v CMPD a 180 eh, v vojenský štáb, hm, jak asi víte. Já mohu pouze říct, že 60 je nedostačující číslo, ehm, aby se ehm, mohli vyrovnat nebo řídit o 8 misí. Ehm, ta vojenská část, tady se musí hodně propočítávat, ale dostanete různé odpovědi různých lidí a já jsem se ptal celé řady, oni počítají něco jako 120 misí na operační ústředí na misi. Tedy operační centrála znamená ta, která je umístěna buď v Evropě nebo v některém státě členském, jako oproti jinému, jiné centrále, která je v většině případů integrována v rámci misí. A všechny naše civilní mise, to je opravdu součást těchto větších misí. Takže 120 misí pokud je to normální mise, máme tedy osm misí, které jsou velice heterogenní, co se týče problémů, které tam vznikají, nebo jejich síly. Takže si nemyslíme, že to stačí. Tak, tak to zvládáme a mm, je tady hodně angažovaná, angažovaný personál, díky nim to zvládáme například Kosovo, naše největší mise, tam máme tři členy štábu. Důvodem je to, že jsou velice dobří a jsou schopni to zvládnout. Ale jakmile jeden z nich bude převeden jinam, tak eh, celá tato, celá tato mm, struktura se zhroutí jako domek, eh, eh, domek z kare. Takže se dá říci, že to je opravdu mm, situace, kdy nemáme dostatek personálu. A e, pak máme e, štáb nebo personál, který podporuje z Bruselu tyto mise. To jsou členové misí, kteří pracují v Bruselu, aby usnadnili, urychlili otázky třeba získá veřejných zakázek, ale je to vlastně starý personál a musíme si ho udržet e, jenom jako štáb, jako personál CPCC, aby mohli mise fungovat. Jiný způsob tady není. A bude to znamenat, že by bychom museli pak rozšířit mm, ty pověřené pracovníky. Eh, commission services, A určitě si uvědomujete, že eh, pracujeme nejvíc s Evropskou službou pro vnější činnost, protože jde o věci, kterých, které se týkají nás obou. Teď s nimi hovoříme o záležitosti toho skladu a o záležitosti Centra pro sdílené služby. Myslím si, a to je moje zkušenost jako bývalého šéfa mise, že stru, tyto struktury musí být součástí CPCC a nemají být interinstitucionální, protože tím se totiž eh, nesníží dohled komise. Komise má dohled nad rozpočtem i nad tímto rozpočtem a potřebuje tedy eh, mít, eh, nebo musí nad tím mít dohled a musí to být transparentní. My jsme každý den na telefonu pro ně, víme, co potřebují a jakmile máte CPCC mezi misí a dodávkami, tak e, je něco v nepořádku. A mohl bych dát e, řadu e, příkladů. Je potřeba, aby, byl, aby byli v přímém kontaktu, aby věděli, co přímo my se potřebují. Takže potřebujeme, aby toto sdílené středisko pro Eh, podporu misí bylo tedy opravdu někde uprostřed, protože já to vnímám jako nedostatek evropských misí, pokud jde OECD a OSN. A v eh, eh, Gruzii jsme mohli srovnávat, protože tam zároveň byla mise OECD a OSN ten eh, personál tam mohl velmi eh, dobře fungovat, jenom jediná věc, která nefungovala, byly právě dodávky. Takže to je tedy jeden z klíčových eh, prvků, který umožní, aby ty mise dobře fungovaly. Zbytek funguje dobře už teď. A dále, pokud jde o návrhy Europortu, musím přiznat, že během těch dvou měsíců jsem ještě neměl čas to strávit a budu to muset tedy, odpověď na toto budu muset eh, odložit na eh, moji příští eh, účast na schůzi vašeho výboru. Uspokojil jsem vás svou odpovědí, vy můžete odpovídat, co chcete. A dále výcvik na mise. Samozřejmě eh, každá eh, mise, každé misi předchází eh, výcvik, je třeba, kde si všichni zjistí, o co, jaká je situace na místě. Dále je bezpečnostní výcvik, protože ty bezpečnost musí být zajištěna od prvního dne mise, takže je třeba znát, jaká je bezpečnostní a kulturní a sociální situace v zemích, jako je například Afghánistán a Irák. E, my pracujeme na tom výcviku před vysláním misí. E, v některých Švédsko, Finsko a Německo dělají velmi obsáhlý výcvik před misemi a samozřejmě e, se ho účastní hodně lidí. My v CPCC se tím také zabýváme. Je to velmi obtížná otázka, protože vy e, naberete ten, e, ty lidi a potom chcete, aby ti lidé byli nasazeni co nejdříve jejich domácí země je chtějí zase poskytnout co nejpozději, takže to se ten výcvik eh, spadá eh, tím, tou dobou, ta doba výcviku taky ovlivňuje efektivnost mise. Samozřejmě se to taky překrývá, protože když někdo eh, je týden ve výcviku a přijede na misi, tak se stane, že ten jeho předchůdce už zase odjel, takže tam se nepřekrývají, takže my výcviku věnujeme obrovskou pozornost a kritéria náboru. Pokud jde o takzvané stážisty, například o policejní jednotky, tak tam je vybírají přímo členské státy a pokud jde o vedení, o manažerský personál, tak tam vybírá Evropská unie na základě eh, interview. V Gruzii jsme měli velký úspěch. To, o tom by se dalo hovořit celou půl hodinu, ale velmi stručně. E, ta mise ukázala, co může udělat a udělala to a nyní na policii, aby e, to tam situaci převzala. Ten přechod je vždycky obtížný. Je obtížný přechod ne, pardon, e, nyní je na politikcích, aby to převzali. A ten přechod z mise na politiku je vždycky obtížný. Děkuji, pane velvyslanče. Mám tady dvě poslední otázky. Pan Weigl. Je nějaká přidaná hodnota, když Určitě má přidanou hodnotu to, že v této funkci je člověk, který má zkušenost přímo eh, z terénu, takže já velmi oceňuji, pane velvyslanče, zkušenost, kterou vy máte. Byl jste v Gruzii a chtěl bych trochu rozšířit naši eh, diskusi a zeptat se vás na to, zda je nějaká potřeba nebo zda je přidaná hodnota Eh, pokud bychom měli misi v, Nagor, Karabachu, protože vím o misi v Horním Karabachu. Eh, nevím, zda je nějaká možnost mise OECD o tom, zda vůbec tam může být. Hovořilo se o tom. Fakt je, že tam stále je problém a opakovaně se dovídáme nebo opakovaně dostáváme eh, optimistické zprávy od zástupců eh, skupin. Takže moje otázka je, co můžeme dělat my, co může dělat Evropská unie. Ale teď nehovořím o zastoupení skupiny, to by bylo v nepořádku. Francii máme rádi, ale myslíme si, že by tam měla být zastoupena eh, v národní, eh, eh, Evropská unie v této misi v, Náhorním Karabachu. A d- další je, e, e, je e, Rafah a e, Rafah v Palestíně. Tam od 11. května E, působíme. Ano, Francii máte rád, to jsem rád a děkuji vám za to. E, pan Dan. E, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane velvyslanče Habere, za prezentaci. Já si myslím, že teď poprvé vlastně začínám chápat to, co se skrývá pod zkratkou CPCC my bychom tady neměli dnes diskutovat jednotlivě o všech misích, ale pokud jde o ten gruzínský aspekt, o kterém se hovořilo, mám dvě otázky. Za prvé, mandát mise končí v září tohoto roku. A pokud jde o nový mandát, jak bude dlouhý, eh, už se to ví? o kolik bude ta mise prodloužena. A e, dále současný e, šéf mise Andrej Niskěvič e, bude pokračovat a nebo bude nahrazen nějakou další osobou, která byla rekrutována a vycvičena před misí. A další otázka se týká splynutí man- mandátu evropského zástupce pro Eh, ozbrojené eh, síly a pro eh, gruzínskou misi. Monitorovací, jak bude monitorovací mise propojena na tohoto zvláštního zástupce OSN. Děkuji vám. Pane velvyslanče, máte slovo. Děkuji. Pokud jde o konflikt v náhodním Karabachu, tak už jste říkal, že OECI e to má na starosti, konkrétně je to skupina Minsku. A samozřejmě v tomto eh, konfliktu všechno záleží na institucionálních eh, kompetencích, protože nám eh, poskytují ty OECE e mise stejně i pro Eh, to dělají i pro Gruzii. A pokud jde o Gruzii a vůbec náhorní Karabach, eh, mohu o tom hovořit, protože Kavkaz je oblast, který je eh, velmi odlišná. Takže a Gruzie, Náhorní Karabach a Osetie jsou úplně odlišné a mají společné jenom to, že tam jsou konflikty. Samozřejmě, pokud dostaneme mandát, tak do Náhorního Karabachu my si můžeme poslat, ale OIC Eh, to bude chtít udělat eh, samo. Pokud jde o minskou skupinu, tak ta by se eh, měla změnit a mohu říci jenom to, že to prostředí nebo ta, ta situace na, na Karabachu bude nebezpečnější než v, v Gruzii, protože tam se každodenně Třílí a Azerbajdžán se, je tam aktivně zúčastněn. E, ty obě země teďko, teď opravdu hodně rostou. Můžeme tam tedy umístit e, misi nebo poslat misi, ale jsou zde politické úvahy, e, které se ještě předtím tedy musí provést. A pokud jde o přechod hraniční v Rafahu, tak od roku 2007 eh, tam eh, mise není, kdy byl, eh, to je vlastně od toho roku 2007, kdy bylo při, převzato pásmo Gazy a bylo nemožné, aby zda mise zůstala na přechodu v Rafahu, protože by musela spolupracovat. Takže ta mise tam e, e, stále ještě je, ale byla velmi zredukována, je neaktivní. E, Izrael v roce 2007 s Palestínou se dohodnul, že odejde z tohoto pásma, takže by se předpokládalo, že pokud uzavřeme misi, tak ji budeme eh, udržovat na nejnižší úrovni. To bylo velmi kritizováno. Eh, a Izraelci eh, nemají žádnou konkrétní perspektivu na obnovení té mise nás požádali, abychom alespoň ji nechali na místě do konce tohoto roku nejméně. Takže ještě v tomto smyslu eh, musí padnout rozhodnutí. A dále mandát pro tu misi v Gruzii pravděpodobně bude rozšířen Eh, od září 2014, kdy má skončit o další rok, protože Gruzie spadá pod mise, které se každoročně o rok prodlužují, ale generál eh, eh, Miloševič tam tam ještě není, je ustanoven od 18. července a má mandát nejméně do příští ho mandát, takzvaného mandátového období. Takže ještě chvíli čtyři měsíce. Teď udělal jsem si úplné poznámky, jaké byly ty další dotazy. A e, ta, to, to fúzování, o kterém jste se zmiň, zmiňovali, tak eh, byly, eh, bylo stanoveno vedení eh, pro, v obou případech. Eh, Organ, účastnili jsme se jednání v Ženavě a šlo o, tam se jednalo taky o těch USR. A jde o e, vytvoření e, e, zvláštních schopností šéfové delegací v USR fungovaly jenom v hostitelských zemích a to eh, sta, eh, eh, vyjadřuje nutnost politick, schopnosti politického poradenství, ale jinak eh, pokud jde o to vedení eh, v Gruzii, tak to eh, nijak nezasahuje do USR. Jinak Evropská unie má vystupovat jako jednotný aktér. Je, máme misi na jedné straně a delegaci na druhé straně. Delegace ve většině případů distribuje takové ty dobré věci, eh, například eh, programy Eh, vízové otázky, to eh, zbližování Evropské unie, kdežto mise mají taky požadavky, například určité eh, politické chování nebo vytvoření lepšího zázemí. Takže to jsou dvě různé věci a můžete jednu jako kdyby obchodovat za dru- výměnou za druhou a když je necháváte úplně samostatně, tak mají menší působnost činnost, takže v tomto smyslu je e, žádoucí evropská koordinace. A potom jste měl otázku o CPCC, nevím, co to bylo. E, to bylo zhodnocení jasnosti e, vaše, vašeho výkladu. Takže tím jsem odpověděl na všechny otázky. Děkujeme vám, pane velvyslanče. Myslím, že jste opravdu zodpověděl všechny otázky a Chci zdůraznit to, co řekl kolega. Struktura, v jejímž čele stojíte, se nevysvětluje vždy jednoduše. Je důležité eh, vysvětlit správně, jak to funguje, co děláte, ale myslím, že jste celkem velmi správně popsal tuto organizaci a budete nás teď eh, navštěvovat víceméně pravidelně se šéfy misí. Myslím, že zodpovídáte za 8 misí, takže se uvidíme opět 12. července, kdy půjde o, o civilní mise. Eh, pak půjde také o vojenské mise, je tam také otázka mise v Kongu, tam máme celou řadu otázek. A jinak chci srdečně poděkovat ještě jednou za to, že jste si na nás udělal čas. Přeji vám hodně úspěchů. Eh, stojíte na začátku, takže vám přejeme hodně úspěchů a těšíme se zase na viděnou. A teď krátce dám slovo našim hostům z Indonésie. Je tu, máme tu hosty z Národního institutu eh, Indonéské republiky. National Resilience Institute a myslím, že vy, který tomu šefujete, jste označován za guvernéra. Prosím. Děkuji. Využiju příležitost a promluvím francouzsky, protože i vy mluvíte francouzsky. Je škoda, že nemohu mluvit eh, indonésky, ale myslím, že tlumočení do, do, z indonéštiny není. Takže vám ještě jednou chceme srdečně poděkovat za pozvání sem do Evropského parlamentu, za přijetí. Je to pro nás velmi důležité. Od roku 1998 máme demokracii. Děkujeme vám. ještě jednou z tohoto místa. A také děkujeme za to, že je tu pan velvyslanec a vážení poslanci. Dovolte mi, abych krátce řekl něco o našem institutu. Z 80% jsou tam politici, ale jsou tam také zástupci armády a policie také starosta ze Sumatry, který je rovněž přítomen zde dnes a tady. Dřív, není to tak, že by dřív byla všechna moc v Jakartě, ale teď máme i autonomní regiony a pro Indonézany je zajímavé, mít takovýto institut, který zodpovídá za demokracii. V našem institutu nejsou jenom zástupci vlády, ale máme také řadu zástupců občanských společností. Cílem naší návštěvy v Evropském parlamentu je to, abychom se lépe seznámili, chceme se lépe seznámit s rolí, kterou Evropský parlament má Jde nám o to eh, vědět, jak pracujete v Indonésii to, poté, kdy v roce 2002 jsme měli uh, eh, pomové útoky na Bali, je obtížné, abychom znovu obnovili demokratické podmínky v občanské společnosti. Zajímá nás, jak tady fungují zákony. Pokud jde o deradikalizaci, zejména v Evropské unii. Zajímá nás toto téma deradikalizace, protože jsme sem přijeli proto, abychom se poučili a udělali strategické srovnání na vysoké úrovni. A jsme tu zastoupeni jako Národní institut. Je to takový takový inkubátor myšlenkový. A chceme také získat poznatky a vědomosti, abychom mohli naší vládě radit. Máme mnoho, asi 140 milionů obyvatel, různá etnika, různé jazyky. Pro nás je velmi důležité vědět, jak ta spolupráce může probíhat. Takže předem vám děkuji za to, že jste nás přijali. Pane guvernére, děkujeme. Já vám také chci pogratulovat ke způsobu, jak ovládáte francouzštinu. Není to vždycky jednoduché, ale vy jste to zvládl perfektně. Téma, které je pro vás důležité, vy jste hovořil o deradikalizaci. To myslíte boj proti teroristy, proti extremismu, ano, ano, máte pravdu. Tak jsem to myslel. Teroristé, kteří zaútočili, máme určité skupiny v našem obyvatelstvu. Ne všichni jsou teroristé, ale někteří jsou velmi radikální. A to je velmi obtížné. A možná, že vy už máte více zkušeností se zákony pro tuto oblast. Zajímá mě, jak to vypadá také v Evropském parlamentu, jak je možné e, zajistit, aby lidé byli méně radikální. Je to otázka kultury, vzdělání a podobně. To bychom se rádi dozvěděli. Hmm, to je velmi široké pole. A odpověď asi nebude e, jednoduchá a asi ji nenajde náš podvýbor. Pokud vás zajímá, jak funguje parlament jako celek, eh, myslím, že si projdete eh, budovy. Parlament vznikl právě proto, abychom deradikalizovali. Evropská unie se opírá o myšlenku míru na evropském kontinentu mír mezi státy, které spolu dlouhá léta válčily. Je to projekt, který je zakotven v této myšlence. Je to snaha bojovat a ochota bojovat proti extrémním silám, zakročit proti nim a to je otázka eh, zosobnit se a identifikovat se s těmito evropskými hodnotami. Pokud je o zákonodárství, tam je situace taková, že členské státy mají v této oblasti svoji suverenitu. To znamená, legislativa pro boj proti terorismu, tam má každá země, každý členský stát své charakteristické zákony, typické zákony, aby zakročili. Přesto v Evropském parlamentu máme výbor pro občanské svobody, to je velmi důležitý výbor který pracuje na legislativním rámci a doporučení, která vypracuje, jsou určena například Evropské komisi proto, aby byla respektována občanská práva. Jde také o doporučení, pokud jde o harmonizaci zákonů. podle obecně uznávaných představ a Evropská unie se snaží to podporovat na celém světě. Existuje celá řada úmluv, dohod o lidských právech, je to tež máme také v oblasti trestního práva, tam máme e, výbor právní, který se těmito věcmi zabývá. Máme také Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva. Tam ty potom opravují částečně to, co nezvládají členské státy, ale rád vás vyzvu, abyste se obrátili na naše kolegy z výboru LIBE pro občanská práva. Já myslím, že to by pro vás mohlo být zajímavé podívat se na to, jak vypadá jejich práce na harmonizaci evropských zákonů. Teď to bude trochu techničtější. Máme také koordinátora pro boj proti terorismu. Eh, ten je v, umístěn v Evropské radě. Je to instituce EU a tento koordinátor pro boj proti terorismu eh, má takovou skromnou roli, protože nemáme politiku pro boj proti terorismu, ale máme evropskou bezpečnostní strategii. A k takovéto strategii patří samozřejmě také boj proti terorismu. Nicméně členské státy jsou v této oblasti eh, pravidla suverénní, mají různé zákony, různé možnosti podle toho, kde jsou na mapě Evropy, jaká je jejich geografická poloha, eh, nakolik jsou vystaveni těmto jevům radikálního terorismu. Pokud jde o výbor pro bezpečnost a obranu, my se zabýváme spíš sledováním a pozorováním civilních misí, Evropské unie, jak už jsme říkali, máme v současné době 18 občanských misí civilních a máme také tři vojenské mimo EU. To je hlavní role našeho podvýboru. To ale neznamená, že bychom nevyslechli osoby, které jsou eh, kompetentní a zodpovědné za boj proti terorismu, ale je to spíše z hlediska bezpečnosti. Nejde o zákonodárné postupy, ale o hledisko bezpečnosti. To je vše, co vám v tuto chvíli mohu říci. Možná, že pan Gáler by ještě něco doplnil, ne? Pokud dovolíte, chci přivítat eh, tuto velkou a důležitou indonéskou delegaci. Já a můj muž eh, jsme měli příležitost navštívit Indonésii, nebyli jsme všude, protože vaše země je obrovská. A proto chci také uvítat snahy indonéské vlády o to, aby se zmírnila radikalizace protože je to riziko, je to nebezpečí, které je velké, které ohrožuje v první řadě Indonésii samotnou. A doufám, že budeme mít příležitost na to, abychom si vyměnili zkušenosti, které budou užitečné i pro vás. Děkuji. Děkuji a dovolte, abych doplnil, že Indonésie je jedna ze zemí, se kterými má EU zkušenosti, pokud jde o vnější operace. My jsme v Ačehu měli operaci, která byla podle mě velmi úspěšná. Byla to první dálková mise, bych to tak nazval. A pokud je o to, tak Indonésie je jedna z mála azijských zemí, která má přímé zkušenosti s nasazením a s angažovaností Evropské unie. Pane guvernére, ano, já děkuji vám. Děkuji vám za náš Národní institut a jeho jménem. Dovolte, abych řekl, že jsem viděl, jak Evropská unie působila v Ačehu po tsunami. Velmi pečlivě jsem to zkoumal a bylo to skutečně velmi dobré. Mnoho Indonézanů vyjádřilo názor, že Evropská unie udělala opravdu hodně na této misi a my chceme poděkovat Evropské unii. Děkuji vám za vaše milá slova. Ještě jednou vás srdečně vítám v Evropském parlamentu a doufám, že tu budete mít zajímavou návštěvu, že bude přínosná a doufám, že budeme pokračovat v naší spolupráci i v budoucnosti. A tím končím zasedání a 12. července budeme projednávat misi v Kongu. Děkuji.